komise eh, Rady o transatlantických tocích dat. Já chci požádat znovu eh, pana ministra Kundrse o slovo. Pane ministře. Pane předsedo ctění poslance a poslankyně Evropského parlamentu, paní komisařko, Předsednictví připisuje nesmírný důraz, eh, nesmírnou důležitost otevřenému a bezpečnému internetu. To je věc, která je důležitá pro mne eh, osobně. Osobní data mají velký význam vzhledem k informacím, které obsahují. Umožňují také firmám personalizovat svou nabídku a případně eh, policejním složkám vystopovat zločince. Zároveň ovšem citlivé eh, informace, informace citlivého charakteru musí být chráněny, abychom eh, tak ochránili naše soukromí. Musíme zachovat důvěru veřejnosti v toky dat. A tato důvěra vyplývá a je podmiňována rám, ochranným rámcem. Eh, a samozřejmě, že eh, transatlantický eh, tok dat je zdaleka nejvýznamnější jak z komerčního, tak i policejního vymáhacího hlediska. A ten štít pro ochranu osobních údajů neboli Privacy Shield je v tomto kontextu velice důležitý, protože se ukázalo eh, na základě rozhodnutí z loňského října, že existuje nejistota v této oblasti. Je to důležité také pro středně eh, velké evropské podniky, které závisí na tomto rozhodnutí, aby eh, se dali zajistit bezpečné převody dat mezi Evropou a Spojenými státy. Komise by měla plně zohlednit rozhodnutí um, soudního dvora. Nové rozhodnutí by mělo eh, znamenat eh, takové rozhodnutí, které bude eh, dodržovat listinu základních práv i judikaturu. Silné záruky spočívají a jsou klíčem k obnově důvěry veřejnosti. A rada a věří, že bude zajištěna ehm, nejvyšší možná eh, úroveň ochrany, eh, včetně omezení účelu, ehm, přístupu a možnosti opravit eh, data, čili tyto možnosti volby, včetně rozhodnutí neúčastnice. A Rada podporuje úsilí o spolupráci se Spojenými státy ohledně zlepšení některých aspektů tohoto štítu um, ochrany. Například masový sběr údajů by měl být akceptovaný jen za určitých okolností. A stejně tak vním, vnímám jako pozitivní vytvoření um, příslušného eh, osoby ombudsmana, který eh, bude nad tímto bdít. Pokud jde o předávání dat k obchodním účelům, tak Rada má za to, že komise by měla přijmout svoje eh, vlastní ehm, rozhodnutí o schodě. Rada také vítá dohodu dosaženou v jednáních mezi komisí a eh, protěžky na druhé straně Atlantiku. Pokračující vnitřní jednání mezi komisí a národními zprávami jsme přesvědčeni, že povede k pozitivnímu výsledku a vytyčí tak eh, cestu k vstupu nové dohody v platnost. Pokud jde o ochranu údajů v oblasti trestního práva, tak eh, Rada chce přijmout rozhodnutí o zastřešující dohodě, která má být podepsána 2. června na eh, ministerské schůzce mezi Evropou a Amerikou v Amsterdamu po té, co Rada požádá o souhlas Evropského parlamentu. To nepo, není um, plošným souhlasem s převodem údajů mezi eh, přes Atlantik, ale posiluje to spolupráci se Spojenými státy prostřednictvím stanovení společných standardů a norem. To je dobrá zpráva z evropské perspektivy, protože eh, Spojené státy tak se zavazují, že budou dodržovat vyšší standardy než dříve, když obdrží data z Evropy. Tím pádem to přispěje eh, k obnově důvěry v Eh, transatlantické datové toky tím, že bude existovat další vrstva, další úroveň ochrany údajů, jak v Evropě, tak ve Spojených státech. Eh, Rada se domnívá, že tato dohoda představuje podstatné zlepšení oproti stávající situaci, pokud jde o například možnost práva ehm, eh, opravných, prostředků a námitek. Znamená to, že nyní evropský občan ehm, požívá rovné zacházení a bude mít stejné k dispozici opravné prostředky jako americký eh, občan. Takže proto doufáme, že bude eh, tento nástroj pozitivně vyhodnocen i v této eh, sněmovně, aby bylo možné hladce převádět data mezi našimi kontinenty, jak v obchodní oblasti, tak i při vymáhání práva. Eh, například, když je jméno nějakého občana shodné s nějakým hledaným podezřelým, ale když je předáno do Spojených států a je eh, nějakým mm, chybným způsobem zapracováno do amerického systému a tento občan je poté eh, na černé listině, tak má možnost se proti tomu ten občan ohradit, zjednat nápravu. Takže dojde k tomu, že budeme mít mnohem lepší systém monitorování a vymáhání a to posílí důvěryhodnost tohoto systému. V oblasti vymáhání práva budeme moci nabídnout striktní um, kritéria ochrany uh, soukromých údajů. A proto doufáme, že komise v brzké době přijme rozhodnutí o Ehm, zásady štítu pro ochrany osobních údajů a že to bude dobré pro eh, spotřebitele i pro obchodníky. Domníváme se, že tento Privacy Shield je krok správným směrem, protože představuje záruky pro naše vlastní občany a umožňuje efektivní eh, přes eh, transatlantickou spolupráci. Děkuji. Děkuji a nyní prosím paní komisařku Jourovou, aby si vzala slovo. Pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, pane ministře, dámy a pánové, těší mne, že tu opět mohu hovořit o tak důležitém tématu, jako jsou transatlantické datové toky. Jak víte, komise pracovala na vícerých frontách, aby znovu obnovila důvěru v transatlantické datové toky. Následně po těch zveřejněných údajích v případu Snowden z roku 2013 klíčová opatření zahrnují přijetí Eh, reformy na ochranu údajů na úrovni EU, dále zastřešující dohoda pro výměnu mm, v oblasti prosazování práva a také ten nový rámec na ochranu soukromí, který zajistí vysokou úroveň ochrany výměny údajů pro obchodní účely. Tento rámec ochrany soukromí je zásadní pro to, aby se zajistili práva našich občanů a ochrana jejich údajů. My jsme jednali o tomto rámci na ochrany eh, soukromí se spojenými státy na základě dvou základních principů. Za prvé 13 doporučení z listopadu 2013 a pak samozřejmě ta kritéria stanovená soudním dvorem v případě rozhodnutí Šrems a následně po dvou letech jednání jsme, jsem přesvědčena, jsme překonali všechny ty slabé stránky toho bývalého rámce bezpečného přístavu. Ráda bych zhrnula ty hlavní výdobytky. Za prvé, severoamerické společnosti, které dostávají evropská data, budou muset striktně plnit pravidla o tom, jak používat a vynakládat informace a jejich plnění bude eh, dohlíženo ze strany příslušných amerických orgánů. Za druhé, jednotlivci budou mít přístup eh, k nápravným opatřením a jakékoliv stížnosti budou řádně vyšetřovány a vyřešeny. Za třetí, obdrželi jsme eh, písemné závazky a ujištění o omezeních a zárukách toho, když jsou osobní data zpřístupněna severoamerickým orgánům. To se týká konkrétně citlivé oblasti, jako je národní bezpečnost. Ještě konkrétně i severoamerická vláda nás ujistila, že hromadné sbírání dat bude pouze za výjimečných okolností a i tak se na to budou uplatňovat filtry a další technické prostředky, které budou minimalizovat ta sbíraná data. Konkrétně nás ujistili, že nedojde k žádnému hromadné či nediskriminovanému dohledu. Toto je poprvé, kdy jsme obdrželi ze severoamické strany takové ujištění. Je to zásadní eh, proto, abychom vytvořili opravdu robustní rámec Um, robustnější než ten, jaký byl předtím bezpečný přístav. Za čtvrté, tento rámec na ochranu soukromí um, nás severoamerická strana ujistila o tom, že vytvoří post ombudsmana, který bude řešit stížnosti a veškerá jednotlivá šetření a že e, se vše vyšetří včas. A samozřejmě Zase e, to není nic, co by se srovnávalo s tím předchozím rámcem bezpečného e, přístavu. E, nyní tedy to budeme mít a transatlantický tok údajů v rámci to, této ochrany soukromí. A na závěr, pokud tento štít na ochranu soukromí začne vše monitorovat, Eh, po roce fungování bude podroben revizi a v rámci tohoto procesu se eh, zhodnotí celá řada i nápravných mechanismů a jeho eh, funkčnost. My jsme stanovili americké protistraně jasné podmínky pro pozastavení příslušných rozhodnutí v případě, že nebudou plnit tyto závazky nebo nebudou uspokojivé. Jak jistě víte, Ehm, ta pracovní skupina byla ustavena na základě eh, článku 29 a připravila stanovisko eh, z 13. dubna, ve kterém vítají vytvoření tohoto štítu na bezpečné soukromí. Eh, nicméně vyřeš, napsali tam také několik návrhů, jak tento systém vylepšit. A jejich expertizu si bereme velice vážně k srdci a pracujeme na několika zásadních aspektech, abychom toto uspůsobili e, příslušnost rozhodování zejména. Některá ta doporučení e, se mohou vyřešit i v rámci dohody se, s e, americkou vládou. Zahrnuje to například objasnění nezávislosti a fungování toho mechanismu ombudsmana a to, jak se bude vynakládat s principy pro omezené uchovávání údajů. Toto je e, důležité, protože by to mělo umožnit podnikům i jednotlivcům plnou důvěru v důvěryhodnost tohoto um, uspořádání. Členské státy podporují tento přístup a důvěřují americké protistraně. A až obdržíme všechna nezbytná objasnění a vylepšení, tak návrh textu předložíme členským státům na úrovni výboru podle článku 31 a doufáme, že k tomu dojde ještě do léta. A toto mne přivádí k druhé důležité části, která bude předložena Evropskému parlamentu brzy k schválení a to je zastřešující dohoda Tou by se měla zajistit dostatečná ochrana při výměně údajů mezi EU a Spojenými státy v oblasti prosazování práva. Podepsání této dohody se očekává na zasedání ministrů vnitra a spravedlnosti v Amsterdamu Evropské unie Spojených států 2. června. Parlament bude požádán o souhlas ještě předtím, než samozřejmě tato dohoda bude radou podepsána. Takže já bych chtěla, abyste vyjádřili podporu této zastřešující dohodě, protože jasně vylepší tu úroveň ochrany osobních údajů, které se budou přesouvat přes Atlantik ve věci prosazování práva a příslušné spolupráce. Jak jistě víte, tato dohoda nepovoluje transfery údajů, ani to není rozhodování o přihodnosti. Spíše dodává nezbytné záruky již stávajícím dohodám o transferu údajů, anebo tam, kde se přesouvají údaje na základě vnitrostátní legislativy. Mnohé stávající nástroje pro spolupráci v oblasti prosazování práva se Spojenými státy mají pouze málo doložek o ochraně údajů. To je eh, bohužel eh, tedy situace, která existuje a zastřešující dohoda se ji snaží tímto vylepšit, protože v opačném případě, pokud nebude existovat dohoda, tato situace bude pokračovat ještě po několik let. Mm, občané mohou profitovat z této situace po podepsání dohodě. Bude to přínosné i na evropské úrovni, proto tato dohoda chce napravit stávající nedostatky v oblasti ochrany na obou stranách Atlantiku a tímto způsobem dohoda eh, nastolí také důvěru v transatlantické toky. Děkuji vám. Děkuji. A nyní prosím pan Voss na minutu a půl. Děkuji, vážení kolegové, pane ministře. Eh, nástup, paní komisařko, nástupce Safe Harbor je důležitý. Privacy Shield je krok vpřed politický spory, por se nakonec týkal takzvané sunset klauzule. Nakonec jsme se spol, eh, shodli na tom, že eh, ji ne přijmeme. Proto očekávám, že kolegové z liberálů a SND ty pozměňovací návrhy eh, zelených a GUE nepodpoří. Sunset klauzule z mého hlediska není nutná, protože máme mm, mechanismus dozoru, který může příslušné mm, kroky eliminovat. My potřebujeme bezpečný rámec, proto je důležité, eh, že nakonec to každoroční prověřování bude i nadměrečné. Měli bychom také eh, napřed posoudit, zda ten nový mechanismus funguje, než ho zastavíme. Konec konců jde o nedůvěru vůči komise. Eh, že bude tento, toto řízení sledovat. Já doufám, že ovšem, že komise se odpovídající způsobem poučila požadavky eh, po na si Shield jsou také e, směšné v tom, že nikdo se dokáže shodnout v tom, zda to ty požadavky stačí nebo ne. Tam je ztráta orientace. Je důležité, abychom malým středním podnikům dali jistotu, abychom jim dali právní jistotu, konkrétní rámec pro transatlantický datový, datový tok. A proto ten Privacy Shield podpoříme, pokud ale tam budou ty pozměňovací návrhy, FPP bude proti. Pan Weidenholzer, eh, dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko. To, tímto tématem se zabýváme již dlouho. Máme neustále eh, kontraverzní jednání a dostávali jsme nejrůznější informace a mm, bylo to vyřešeno žalobou jednoho z občanů nakonec. To nám ukázalo, že je důležité, abychom ty nejistoty eliminovali. Privacy Shield je pokus eliminovat tuto nejistotu. V únoru Eh, jste mm, prezentovány základní rysy. Je evidentní, že je pokrok, že v souhladu s judikaturou s americkými partnery můžeme vyjasnit některé věci. Já věřím, že to je stále situace, kde bude mm, nejistota, kde eh, Eh, stejně bude hrozit riziko, dostat, že se dostaneme k soudu a pro náš imič jako legislativu, exekutivu, to nebude nutně pozitivní a pro podniky to také nebude pozitivní. My jsme byli v USA minulý týden, mm, viděli jsme, že je tam velké pochopení pro evropský postoj, že je tam vůle eh, tu odpovídající výstříc té judikatuře. To platí pro státní orgány i pro datový průmysl. Ehm, možná se dalo dosáhnout víc, ale myslím, že tato rezoluce stanoví kritéria, která jsou důležitá. My potřebujeme větší jistotu, především když se používají takové formulace jako písemné ujištění, jaké to má právní charakter. Ehm, ombudsman ukázal, že to není tak jasné i e, ten takzvaný judicial e, redress je mm, právo na odvolání je důležité. E, netýká se to jenom státních občanů, občanů EU, ale i občanů třetích zemí. Tyto nejistoty je třeba eliminovat ten, eh, ta zastřešovací dohoda je důležitým pokrokem. Apeluji na vás, abyste skutečně tyto nejasnosti eh, vyřešili, abychom mm, měli jasnou diskusi. Díky, pane Vajdanátor. Nyní eh, na minutu paní Stevens. Děkuji. Pane předsedo, kolegové, kolegyně. I transatlantické uspořádání našich vztahů, včetně datových, je důležitý celkově pro naši, e, náš obchod a komunikaci přes Atlantický oceán. A tohle myslím, že je krok správným směrem. Právní ochrana evropských občanů při předávání dat je e, něčím, co se posouvá vpřed. Některé politické skupiny mají za to, že by stačilo mít jenom nějakou repliku těch předchozích pravidel. Ne, není to tak, protože USA jsou naším klíčovým partnerem, ale nejsou součástí Evropské unie. Evropská unie by měla tudíž mít maximální standardy a hodnoty, pokud jde o ten štít, a měly by být eh, sformulovány tak, aby skutečně odolali jakému eh, koliv soudnímu přeskumu, aby se nikdo neocitl v právní nejistotě. A my se skutečně domníváme, že naše firmy, naše ekonomiky a eh, ochrana osobního soukromí skutečně musí být takto chráněna. Děkuji a slovo má paní Intveld. Děkuji, pane předsedo. Já bych začala tím, že bych navázala na to, co řekla paní Stevens. To znamená, že chceme mít um, ten privacy shield um, co nejdříve. Ale je dost nepravděpodobné, eh, že bude eh, skutečně funkční. My jsme tu díky Maxi Šremcovi, který eh, byl natolik eh, tvrdošíný, že eh, vedl několik let spor, který měli vést instituce, to znamená stát za zájmy evropského občana. Já chci připomenout, že tato sněmovna opakovaně žádala odvolání Safe Harboru, takzvaného bezpečného přístavu. A nakonec to musel být rakouský student. Díky němuž došlo k tomuto odvolání. A já nejsem přesvědčena, eh, zda ombudsman nebo nějaká psaná ujistění eh, nebo nějaké přeskumy, jestli tohle všechno to skutečně zajistí, tato eh, změní pracovní skupiny 29 a 31 EDPS a dalších expertů. No a já nevím, proč bychom měli opakovat ty též chyby přináleží nám zodpovědnost eh, vytvářet kvalitní zákony, kvalitní legislativu. A tady to teď vypadá, že komise chce přijmout rozhodnutí, i když ví, že to neobstojí před soudem. A teď pozor, to tady nejde o nějaké politické kompromisy, já bych možná mohla souhlasit s panem Fosem nebo ne, ale to není relevantní. Je pouze jediné měřítko. Odolá to dalším takovým studentům nebo ne? A já si tím nejsem jistá. Je to zlepšení, je to krok vpřed, je to krok správným před směrem. Jsem ráda, že komise je ochotná jednat o dalších přizpůsobeních, ale tím také Spojené státy získají přístup k trhu 500 milionů spotřebitelů, takže oni mají taky určitý zájem eh, na tom. Neřekli jsme nic o tom zastřešovací dohodě, k tomu se vrátíme, ale Dvě věci, které chci říct. Za prvé, před, předtím, než budeme eh, hovořit o souhlasu nebo ne, ať Evropská komise eh, deklasifikuje, odtajní ty odpovědi ohledně eh, legálního statutu toho, té zastřešovací dohody oproti jiným. Dejte nám tuto informaci, to je prostě, jak tajné to může být. A za druhé, komise sama uvedla, že odstranění výjimek eh, v tom Privacy Act eh, ve Spojených státech je předběžnou podmínkou, aby tato zastřešovací dohoda vůbec platila. My víme, že tyto výjimky nebudou odstraněny, takže prosím, můžeme někdo vysvětlit, jak můžeme realisticky očekávat, že ta zastřešovací dohoda bude někdy, kdykoliv platit. Vysvětlete. Děkuji. A nyní paní Ernst na minutu a půl. Ja, meine Damen und Herren, ein Safe Harbor Dámy a mm, pánové, situace nebude lepší, když tomu budeme říkat Privacy Shield. Jsou to základní práva 500 milionů lidí zde v Evropní unii. My bychom měli chránit ochranu soukromí. A tento štít e, se zdá být papírovým štítem. Už e, tak je špatné, že e, to stálo, že bylo potřeba rozsudku Eh, soudu, aby padl Safe Harbor. Um, bylo to schváleno tedy s potleskem dvou největších um, koalicí a a b, b, minimum bylo, aby se toto neprosadilo. Toto, to, nemá žádnou, žádný smluvní charakter, není to nikde právně zakotveno. E, o, občan se sice může obránit, obrátit na ombudsmana, ale ombudsman e, nepotvrdí ani nepopře, zda někdo je cílem sledování. E, Eh, takto reagovala eh, americká vláda. Dámy a pánové, tady jde o základní práva 500 milionů občanů. Není možné, abychom eh, je obětovali ve prospěch velkého bratra. A já si myslím, že tomu se musíme jasně vyjádřit. Děkuji. Pan Albrecht na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, vážený komisaři, vy a váš, paní komisařko, váš až tým jste hodně pracovali na to, abyste dosáhli té zastřešovací dohody. Také jste tvrdě pracovali, abyste dosáhli i toho rámce na ochranu soukromí. A je tu pokrok, ale řekněme si to soukromně, uh, upřímně tedy, uh, nějaký podstatný uh, krok ke zlepšení uh, No ano, objasnila se určitá témata, ale ne ten právní systém Spojených států, ten se nezměnil. A to právě Evropský soudní dvůr eh, vlastně vyjádřil, že právní systém neposkytuje adekvátní záruky, takže řekněme si to upřímně. Ty změny nepřijdou zítra, my si to přejeme mít již nyní. Takže otázkou je, proč tady eh, to všech kritizujeme, všechny ty nedostatky, které tam jsou, a říkáme, ano, je třeba to převyjednat v budoucnosti, znovu otevřít tato témata, protože to ještě nemáme, anebo to tedy říkáme, ano, je to v pořádku, eh, jen se podívejte, všechno poskytuje dostatečné záruky a prostě to odhlasujeme a do budoucna bude tak, i když tedy eh, soud to může vlastně znehodnotit. To není upřímné takže jediný ten upřímný moment, upřímný krok by bylo stanovit tam tu doložku sunset clause, a říct tedy, ano, ten, to usnesení může projít, ale překvapilo by mě, kdyby jiné skupiny nebyly schopny toto přijmout, protože budou budeme chtít být ještě pragmatičtější, tak tam změníme platnost na dva roky a to je jenom čas, kdy se tam změní vláda, aby to znovu projednali také po té, co vstoupí v údaje nařízení o ochraně údajů. Děkuji. Paní Begin, na minutu. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. A vážení kolegové, Komu patří osobní údaje, které Evropané eh, zasílají přes Instagram nebo jiné do Spojených států, co jim zajistí a zaručí, že jejich soukromí nebude porušováno. Nemají žádné záruky. Americká vláda disponuje údajmi eh, těch zahraničních občanů stejně jako svých a dokonce dává k dispozici tajným službám ale tady přece nejde o nějaké zboží, tady jde o životy našich občanů a i ostatně Evropský soudní dvůr to svým rozsudkem potvrdil. Přednedávnem a tady v parlamentu i e-maily našich předsedů, jak se zjistilo, byly sledovány a spravodajskými službami Spojených států. Ta situace je, jaká je. Tady se nejedná o nějaký závazný rozsudek či rozhodnutí. Je to opravdu taková nepřátelská situace a nezapomínejme na to, že musíme ochraňovat osobní údaje občanů. Neustále se také hovoří, že exponenciálně naroste ten počet údajů, které se budou přesouvat. Pan Epitideos, na jednu minutu. Děkuji Děkuji, pane předsedo. Jedním z těch hlavních rizik které vytvořili rozvoj technologií, je vlastně krádež osobních údajů prostřednictvím sociálních sítí, a to zejména ze strany těch neautorizovaných osob, Zejména ze strany Spojených států toto riziko je obrovské, protože legislativa této země umožňuje, aby CIA a Národní bezpečnostní agentura sbírali tyto údaje a aby je zpracovávali a uchovávali a v mnoha případech i déle než pět let. A domněle tedy to odůvodnějí v národním zájmu a tak mohou udržovávat také eh, nejen údaje svých občanů, ale i zahraničních a tak porušují lidská práva, stěžuje se tu situace s elektronickým obchodem, nerespektují se práva a vytváří se právní nejistota pro eh, jednotlivce i ehm, podniky. Proto je zapotřebí vytvořit nezbytné podmínky pro to, když se vytvářejí určitá pravidla pro tento štít, aby se opravdu zajistila ochrana evropských občanů a jejich údajů, když se obchoduje se Spojenými státy. Akceptujete modrou kartu od uh, pana Šanyho? Ano. Dobře, prosím, pane Šanyho. v této diskusi jsme již e, často slyšeli, že e, výměna dat a transfery dat souvisí nejenom s obchodem. Could you please repeat? Repeat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 neprávně eh, zneužívána. Zamýšlíte zavedení sankcí v případě zneužití dat? Ano, samozřejmě je zapotřebí uplatňovat sankce, ale v první řadě je zapotřebí přistoupit ke všem těm nezbytným krokům, abychom ani nemuseli dojít k sankcím. V první řadě tedy eh, dosáhnout toho použít všechna ta opatření a pokud ne, tak uplatnit sankce. Eh, domnul... Děkuji. A nyní pan s minutou půl. Děkuji. Transatlantické toky dat jsou zdaleka nejobjemnější um, z hlediska tedy čistě toho objemu um, a to odpovídá procesům v ekonomice, digitalizace. Je to důležité i pro eh, naše budoucí příležitosti. Byla určitá nejistota pro těch pět tisíc eh, firm, které používaly bývalá eh, pravidla Safe Harbor a také pro malé a střední podniky, které jsou obzvlášť zranitelné. Nový Privacy Shield musí zabít eh, jaksi dvě mouchy jednou ranou, musí chránit data a zároveň, a to je také důležité, musí zajistit eh, právní jistotu pro firmy, které eh, na těchto datových tocích závisí. Jednoznačně došlo k pokroku, což také dnes tu bylo řečeno. Máme už ujištění od paní komisařky Jourové, které jsme slyšeli, a pokud jde o pracovní skupinu podle článku 29, která se eh, v brzké době sejde, tak tam je nejdůležitější, aby jsme skutečně vypracovali optimální privacy shield do léta, aby lidé už měli pocit, že něco mají, až to mohou věřit. Děkuji a paní Gomeš dvě a půl minuty. Minulý týden jsem uh, vycestovala s misí Libe do Spojených států a překvapili nás naši uh, partneři, zástupci technologických podniků, eh, když hovořili o eh, novém nařízení, které tam přijali, navržené tedy Evropskou stranou. Hovoří se tam o globální ochraně bez jakékoliv paralely a bez které tedy by nemohli nabízet své služby a nebyla zajištěna právní jistota. Takže to jsou parametry, prostřednictvím kterých se hodnotí ten štít na ochranu soukromí. Je velice důležité v této digitální eh, době, která se netýká jen digitální ekonomiky, posílit důvěru a bezpečnost těch přesouvaných eh, údajů. Eh, dodat občanům právní jistotu založenou na opravdu robustním právním rámci, který nebude tak zraditelný proto, aby se trestně nezneužíval. K tomu ale ještě ve Spojených státech nedochází. Proto uznáváme významnou práci Evropské komise, také rozsudek eh, soudního dvora eh, v případu Šrems eh, za případu tedy v rámci bezpečného přístavu. Nicméně přetrvávají určité pochybnosti či výhrady, co se týče tedy plnění primární legislativy a základní charty práv. Je znepokojící také, že nemáme dostatečné prostředky pro to. Ani naši občané v podstatě o takovýchto možnostech eh, ještě nevědí, nevědí, eh, co by jim mohlo hrozit a jak se ne, vlastně neochraňují jejich práva. A mnozí naši protěžci z americké strany eh, mají určité pochybnosti ohledně toho ochránce údajů. I my to sdílíme. Navíc ta dohoda umožňuje sbírání údajů v širokém rozpětí, i když se tu hovoří o určité proporčnosti v Evropské chartě základních práv. Takže uh, jak zákonodárci, tak naši občané i podnikatelé, všichni máme zájem o to, abychom tu měli jasný rámec. Takže je třeba předat z americké straně tyto výhrady, tyto připomínky, které vyjádří i pracovní skupina podle článku 29 Budeme tu mít tedy eh, nové nařízení o ochraně údajů, brát v potaz rozsudek soudního dvora, no a nadále tedy pokračovat v jednání s americkými partnery a zejména tedy ochraňovat eh, práva našich občanů. Děkuji na minutu paní Makovej. Děkuji vám. Již byly, bylo přijato více dohod o eh, výměně informací a sledování ať už je to sledování peněz, které slouží k financování terorismu, nebo data týkající se cestujících, jméné údaje cestujících. Pokud jde o e, tyto e, údaje a ochrana e, soukromí, tak to pomůže jak firmám malým a středním, a to zejména pro ty malé firmy, které jsou zatíženy administrativními náklady. Čili došlo k určitým reformám dohledu Eh, také v Americe, aby, kde se eh, chrání více osobní občanská svoboda osob a jsou chráněny před eh, hromadným schromažďováním údajů. To je důležité, aby platilo i nadále a je to pokrok. Musíme ho uznat a musíme co nejrychleji uplatnit opatření tohoto štítu na ochranu údajů. Musíme dále ovšem hodnotit, jak se aplikuje, jak se uplatňuje a to doufám pak ještě eh, lépe vytříbí tuto ochranu. Musíme ho po nějaké době vyhodnotit a zlepšit, jinak je to k ničemu. Děkuji. A nyní pan Batten na minutu. Komise eh, jedná s USA o transferech dat soukromých občanů. Je tady výzva o silnější ochranu dat mezi EU a USA. Komerční společnosti mají kontrakty s klienty, které obsahují ustanovení, jak využí, se využívají jejich data. Vlády nemají takové kontrakty a mohou vydávat legislativu o osobních datech, která nemají e, přímý souhlas majitelů. Proto by vlády měly tato e, data, mm, k těm datům přistupovat s respektem a opatrností. A jsou tady určité obavy o sdílení dat z USA, které snížilo ochranu svých vlastních občanů a jejich dat legislativou, jako je Patriot Act a nikdy nerespektovali práva cizích státních příslušníků. Proto Eh, zástupci eh, UK Independence Party budou hlasovat proti, vzhledem k tomu, že legislativa by měla zůstat eh, na demokraticky zvoleném, na vládě demokraticky zvoleného státu. Paní Nibler, jedna minuta 30 sekund. Děkuji, pane předsedo. Ehm, pane předsedo rady, paní komisařko, vážení kolegové tr- když e, chceme transatlantické transfery dát ano nebo ne. Jsem přesvědčena, že to podporujeme a současně potřebujeme i právní jistotu pro občany, ale také pro podniky a malé střední podniky především, které e, se nemohou zajistit standardními smluvními nástroji. Pro ty je Privacy Shield obzvlášť důležitý. Já chci pogratulovat komisi. Paní komisařko, vy jste na tom tvrdě vyjednávali s vaším týmem. Když ten výsledek teď porovnáme, je to obrovský pokrok eh, ve srovnání se Safe Harbor a za to vám, k tomu vám chci pogratulovat. Privacy Shield dává bezpečno, zajišťuje bezpečnost dát, procesně právní záruky, že i v USA se, eh, s tím bude takto zakázat. Teprve praxe však ukáže, jak se to bude hodnotit. Proto je velmi důležité, aby proběhlo každoroční hodnocení, nejenom v případě, že vznikne dojem, že ta data, s těmi daty není jaksi pečlivě zacházeno. A já myslím, že jste skutečně odvedla vynikající právu, když se podíváme ještě jednou na článek 29 a, nebo v rámci dalších hodnocení, já si myslím, že to je dobrý balíček pro naše občany i pro e, střední a malé podniky. Děkuji paní McClarkin, na jedna minuta. Kolegové, musíme eh, eh, uznat a eh, ocenit ty kroky, které naši američtí partneři přijali zájmu zlepšení ochrany dat, která plynou z Evropy do Spojených států. A vyhověli tak ob, i obavám tohoto parlamentu. Kongres a americká administrativa uplatnili několik desítek reform a programů v které umožňují právě například eh, soudní eh, pro ochranu a eh, další. A to všechno zvyšuje právní jistotu pro občany i firmy a my musíme to samozřejmě zohlednit i při vyjednávání T-typu a TISY kde by veškerá pravidla měla zvyšovat důvěru. Investice už jsou asi 4 eh, triliony amerických dolarů a eh, vzájemné tedy a my musíme zajistit, aby k tomu eh, přispěla i eh, tyto eh, další pravidla na ochranu eh, dat. Děkuji. Eh, na minutu paní von Stork. Herr Präsident, Frau Kommissarin, wir sprechen also über den Ehm, my mluvíme o výměně dat z USA, případně o ochraně dat eh, USA. Komise k tomu aktuálně sjednává novou dohodu, eh, Mm, když byl rozsudek Evropského soudního dvora. To znamená, občan se musel eh, odvolat, musel konstatovat, že v USA ta data nejsou chráněna. To nebyla iniciativa komise. My jsme znepokojeni, eh, zda skutečně zastáváte ty eh, zájmy. To, co jste řekla, mě skutečně znepokojilo. Vy jste říkala, že USA přislíbili, že nás ujistili, že doufáte to, v to nebo ono pokud nebudeme mít smlouvu, která dá občanovi žalovatelná, prosaditelná práva, pak eh, ta dohoda nebude mít příliš velkou hodnotu, eh, ani to tak vysokou jako toto hezké kuličkové pero. Děkuji pan Bony na minutu a půl. Paní komisařko, děkuji vám za to, že vy a váš tým jste vykonali výtečnou práci. Myslím si, že nyní se blížíme ke konci celého příběhu, což znamená, že budeme mít ten rámec na ochranu soukromí. Uvědomujeme si, jak jsou eh, významná ta data a jejich toky v moderní ekonomice. Musíme zajistit to správné řešení pro tyto toky. Je to zejména důležité pro malé a střední podniky, které mají méně právních možností a budou významným eh, příjemcem takového nástroje. Jsem přesvědčen, že tento rámec na ochranu soukromí zajistí i ekonomický růst zakládaný na eh, datech a, a že toto se bude tedy rozvíjet. Jsem přesvědčený, že je třeba obnovit eh, transatlantickou důvěru eh, na obou stranách Atlantiku. Ty stávající eh, nástroje dodávají mnoho vylepšení na ochranu zásadních práv, mezi jiným také posilují roli národních Institutu pro ochranu soukromí nápravné opravné prostředky jsou také posíleny pro evropské občany a rezidenty a pak je tam ta jistota vytvoření ombudsmana. A na obou stranách Atlantiku Eh, dochází ke změnám. I američané již mění svoji legislativu a své postoje, takže co je nyní potřeby Zajistné prostředky byly dostupné evropským občanům a rezidentům, stejně tak i eh, pravidelný eh, přeskum legislativy. Tady vidím roli Evropské komise EDPS a národních orgánů na ochranu údajů jako důležité. Dávám slovo panu Ujaždovskému na jednu minutu. Pane eh, předsedo, eh, dámy a pánové, chci říci, že jsem velice spokojený s tím dosaženým pokrokem ve vyjednávání o eh, přenosech údajů mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Spojené státy jsou takovým přirozeným partnerem, mají pozitivní dopad pro Evropskou unii a samozřejmě, že vycházíme z principu důvěry a ne nedůvěry. Co se týče těch institucionálních řešení. Máme tu nyní mechanismy pro opravné prostředky a měli bychom zajistit maximální úroveň ochrany osobních údajů prostřednictvím této dohody a zároveň také zachovat eh, zdravý rozum. Samozřejmě, že právo na soukromí je někdy interpretováno z hlediska spíše jeho zneužívání tedy zejména v těch otázkách bezpečnosti, ale tyto otázky bychom si neměli vykládat v tom soukromém prostředí jako ohrožování bezpečnosti, tedy Evropské unie ze strany Spojených států. Přecházíme ke Catch the Eye. Pan Caputo. Ho evidenziato in precedenti interventi. Děkuji, paní předsedkyně. To, eh, před, ty předchozí vystoupení zmínili eh, významný rozsudek Evropského soudního dvora eh, ze 7. října. Zdá se, že tento návrh tedy i zareagoval na tuto eh, výzvu soudního dvora. Měli bychom eh, se zamyslet nad tím, že v dohodě, o té dohodě se spojenými státy se už dlouho hovořilo o ochraně eh, osobních údajů, takže zapotřebí respektovat povinnosti při ochraně údajů evropských občanů. Jsou to povinnosti jako transparentnost ze strany Spojených států, tedy aby měli opravdu účinná transparentní opatření. Citlivé údaje, které byly ukradeny, to je zase problém, který je třeba vyřešit. Very much, Mr. Děkuji a nyní pan Marias. Děkuji ochrana osobních údajů a od ochrana soukromí. To jsou základní práva evropských občanů a musí být přijata všechna opatření v zájmu toho, aby nebyla podkopávána či porušena. Máme k tomu dohody, které mají zajistit ochranu soukromí a osobních údajů, zejména pokud s nimi zacházejí nějaké firmy a zasílají data přes oceán. Předpokládá se, že bude existovat přístup k údajům, ale musíme zajistit, aby tento přístup byl monitorován, abychom věděli, co se s nimi děje. A v případě nějakých porušení, nějakých irregularit se eh, s tím musí něco dělat. Doufám, že dostaneme informace o žádostech eh, pro, a, a na americké orgány, že budeme vědět, zda respektují i oni právo. Nemůžeme jinak, zůstat vystaveni nejistotě. Pan López Aguilar, děkuji. Paní předsedkyně, bylo by dobré, kdyby eh, nebyly transatlantické datové toky. Ne. Mohl by tento parlament byl proti, aby tento masivní tok existoval? To určitě ne, ale musíme vyžadovat, aby tento tok byl regulován podle práva. A komise tedy vykonala svoji práci, snažila se vyjednávat se spojenými státy o tom štítu na ochranu soukromí, který tady eh, nespadne jen tak z nebe. Bylo zapotřebí na tom zapracovat a nyní tedy eh, ten eh, bezpečný přístav eh, po vlastně ztrácí platnost po tom případu Šrems, ale pochybnosti se trvávají, takže zapotřebí to neustále sledovat i po vstup v platnosti té zastřešující dohody, aby to bylo vše v souladu s chartou základních práv EU. A tady je velice důležitá ta každoroční revize. Komise musí dohlížet na tou platnosti, nad dodržování, nad schopnostmi dohledu, jak to nabízí americká strana, aby to bylo v souladu s Evropskou chartou a v případě neplnění, aby něco dělala, abychom tu nemuseli mít znovu, opakovaná, eh, znovu opakovaný rozsudek Evropského soudního dvora. Děkuji. A nyní paní, paní Tomášič. Tomášič. Děkuji. V minulosti mnoho rozsudků soudního dvora bylo, jsou, vyplynulo se jako aktivismu stalo se prostředkem ke zbavování států jejich kompetence. Já jsem proto trochu skeptická, ale tento rozsudek eh, je něco jiného, protože eh, pomohl nám zbavit se zastaralého rozhodnutí, které nezajistovalo příliš velkou ochranu. Ehm, máme naději, že ehm, nový štít bude respektován na obou stranách Atlantiku. Obzvlášť důležitá je ta možnost 45 um, denní lhůty pro uh, nápravu nějakých uh, porušení, pro možnost odvolání. Poprvé budou zavedena omezení na americké firmy uh, a také monitorování a dohled komise. Takže to vítáme. Jakovčič jako poslední. Thank you, madam chair. Děkuji, paní předsedkyně. Um, já nemám pochybnosti o tom, že máte dobré záměry, paní komisařko Jourova. Nicméně to, co se tu navrhuje, k tomu musím vyjádřit určité výhrady, tedy zejména co se týče toho závěrečného úspěchu všech těch opatření. V první řadě bezpečný přístav nyní štít na ochranu soukromí a pak zastřešující dohoda. Toto jsou všechno výtečné eh, nápady, včetně eh, opravdu kreativních označení. Ale jak to bude s tím přístupem k našim údajům, to, to jsou také velice kreativní metody a já nemám uh, pochybnosti bohužel o tom, že dnes eh, ve Spojených státech vědí všechno o mě, o vás, o panu Junckerovi, o paní Intveld, o panu Šulcovi. Mnozí ve Spojených státech to, toho o nás vědí moc a nevíme, jak to zabrzdit. Nyní bych ráda dala slovo paní komisařce. Děkuji vážení poslanci za tuto diskusi, která je vždy velmi důležitá, eh, že proběhla a já děkuji za komisi, za sebe, za své kolegy. Máte pravdu, že takové tok, datové toky z Evropské unie do USA jsou masivní a bylo třeba rychle přijít s novým systémem, který by chránil data evropských občanů. Ne kvůli velkým firmám, která mm, ty datové toky používají jako základ svého biznesu, ale je to i v zájmu malých a středních podniků, pro které bylo skutečnou katastrofou, že mm, existovala právní nejistota. To byla okolnost, kterou jsme museli zohledňovat, když jsme mm, na tomto pracovali po tom um, soudním rozsudku i předtím. Uh, Mm, potřebovali jsme ujištění amerických eh, protějšků, potřebovali jsme dosáhnout právní jistotu, ukončit nejistotu, aby firmy, eh, protože firmy skutečně byly ve velice obtížné situaci, během jednání s, si uh, jsme zdůrazňovali důvěru a kontrolu my musíme mít základní důvěru vůči americkým partnerům, že budou respektovat vlastní zákony a že udělají to, k čemu se zavázali v oficiálních dopisech podepsaných na nejvyšší možné úrovni. Já se s vámi mohu podělit o, mm, o to, že tedy Privacy Shield jako mechanismus na ochranu dat evropských občanů v USA je dokonalý. Nemůže být dokonalý, nikdy nebude. Nebudu naprosto spokojena s tím, protože byly objektivní důvody, proč jsme nemohli dosáhnout víc. Jeden, jeden z nich byla záležitost amerického právního řádu, jak řekl správně pan Albrecht. Nemáme žádnou pravomoc měnit legislativu v USA ale budeme monitorovat eh, vývoj v USA. Mm, vyjádřili jsme mnohokrát naše eh, přesvědčení, že data budou chráněna lépe v Americe, pokud bude, bude lepší legislativa na ochranu dat. Další eh, věc byl přístup k datům pro účely národní bezpečnosti. Když se podíváte na situaci v Evropě, tak Evropská komise nemá pravomoci e, žádat tajné služby, aby byly transparentnější a informovali občany, zda používají jejich data. To nemohou ani členské státy. My jsme chtěli něco podobného, když jsme jednali e, v podmínkách USA. To byly tedy limity, které jsme měli a to otevřeně říkám. My nejsme úplně spokojeni, ale jsme spokojeni v tom smyslu, že jsme dosáhli maximum, maxima možného. A co je důležitější, nesmíme se spokojit e, pro budoucnost. To uspokojení nesmí být naším hlavním principem v nadcházejících letech, protože komise se zavázala, já jsem se zavázala, své kolegy jsem zavázala, že budeme monitorovat kontinuálně, co se děje v USA a budeme to dělat velmi transparentně, ehm, každoroční revizí, kde budeme očekávat, že všichni eh, toho poskytnou důvěryhodná data, která ukáží, že tu situaci, jaká je jak v USA, tak v Evropské unii. Tato ehm, roční revize má ehm, velice silnou ehm, záruku, klauzuly, a já jsem přesvědčena, že sunset klauzule, která byla navrhována, není potřeba. Paní Sofí, Infeld má pravdu v tom, že Schrems ruling nám, eh, eh, rozsudek nám tedy pomohl. A jakmile jsme se dozvěděli, že to bylo podáno k soudu, tak jsme eh, tedy chápali, byli jsme již předtím, jsme byli přesvědčeni, že to rozhodnutí soudní nám dá potřebné argumenty, které nám pomohou eh, vyjednat, eh, vyjednávat ze silnější pozice. A to pomohlo v tom jednání. A my jsme článek po článku vzali eh, rozsudek Šrems a vyjednávali jsme velice tvrdě s americkými partnery a odvolávali se na soudní rozhodnutí. Nemohu mít jistotu, že to soudní rozhodnutí, nové soudní rozhodnutí nebude tak přísné jako to předcházející, ale E, ten systém Privacy Shields odpovídá požadavkům soudního dvora. Takže zase jsme dělali, co jsme mohli. K té e, zastřešovací dohodě nevím o takové situaci, že bychom tam něco tajného e, nezodpověděli. My jsme odpovídali na písemné otázky e, členům výboru LIBE a Eh, žádám vás nejenom o podporu Privacy Shield, ale také zastřešovací dohody, protože, jak jsem řekla na úvod, je to skutečné zlepšení ochrany dat eh, ve výměně mezi eh, orgány moci a úřady, tedy jsou to také data o svědcích trestných činů, což hraje důležitou roli v při posilování spolupráce mezi EU a USA v oblasti e, trestních a bezpečnostních, protože, jak víme, bezpečnostní situace se zhoršuje a budeme muset udělat všechno pro to, abychom e, měli lepší a rychlejší spolupráci mezi uh, orgány uh, uplatňování práva v EU, i v EU i v USA. Děkuji vám za tuto diskusi. Um, děkuji, paní komisařko. A nyní, pane ministře, máte slovo. Děkuji vám, říká pan ministr Kenders. V první řadě vám děkuji za tuto rozpravu, děkuji také paní komisařce za vyjasnění ohledně Privacy Shield, ohledně eh, dalšího plánování a harmonogramu. Je zřejmé, že hladké datové toky nemohou znamenat nekontrolované eh, eh, datové toky. Vždycky musí požívat důvěry našich občanů, aby bylo jasné, že jsou používána řádným a obezřetným způsobem, jak u nás, tak ve Spojených státech. A aby nebylo vůči tomuto užití možno nic namítat. Eh, je tu obrovský význam těchto hladkých toků pro vlády, firmy a občany, kteří samozřejmě z toho mají značný prospěch. Firmy tak mohou účinněji ehm, působit eh, na obou eh, stranách Atlantiku, je to důležité téma. Budeme také moci lépe bojovat se zločinností a zvýšit Um, účinnost i v, této, v tomto směru. Mám eh, za to, že ten návrh je důležitý. Teď pokud jde o zastřešovací dohodu, takzvanou Umbrella Agreement, jistě je důležité říci, že ta dohoda sama o sobě nepředstavuje právní základ eh, pro eh, předávání osobních údajů, pouze doplňuje další dohody. A to je důležité říci. A konečně, jak víte, tato dohoda může být pozastavena, pokud ji jedna ze stran nebude splňovat. Dále k ombudsmanovi. I zde je třeba říci, že je to dopl- dodatečný mechanismus oproti všem dalším systémům. Sám o sobě nestačí, není to dostatečná e, ochrana, nenahradí e, další reformy ochrany soukromí a je pozitivním stop, eh, krokem, že Spojené státy byly ochotny tento mechanismus vytvořit. Je to dodatečná záruka. Eh, a ta, ten ombudsman nebo ombudsosoba eh, neplní svůj úkol izolovaně, ale ve spolupráci s interními regulátory agentur, které musí poskytnout informace a případně odpovědět na některé otázky. Takže já bych řekl, že také mnoho evropských členských eh, států zajišťuje eh, dohled eh, podobný, obdobný typu dohledu ombudsmana v jednotlivých zemích. A um, myslím, že tedy ten případ, který jsme měli, to byl takový katalyzátor změny. Připomnělo nám to, že rovna ochrana ve třetí zemi může být, může být zdůvodněna jedině eh, přiměřeností, pokud dochází k hromadnému eh, a eh, plošnému sběru údajů, tak tyto standardy splněny nejsou a Spojené státy dali najevo, že přijalo zákony a politiky, včetně možností nápravných prostředků, aby se zabránilo eh, tomuto hromadnému a plošnému sběru eh, dat. Čili musí být cílené, eh, cílený sběr a nikoli hromadný a pokud je hromadný, tak musí odpovídat právnímu standardu a být i obsahovat určité záruky pro datové subjekty. A teď pokud jde o tu, o tu takzvanou sunset eh, doložku, souhlasím s tím, co řekla komise. Vím, že je to také věc, o které se hodně diskutuje v Evropském parlamentu. Souhlasím s, s tím, co řekl pan Fos, že, je tam, eh, že se tam předpokládá velmi silný eh, prv průběžného hodnocení po několika letech. A jinak eh, závěrem chci říci, že si myslím, že je tu eh, ochrana, která ospravedlňuje důvěru našich občanů v, tom, eh, v rámci toho štítu. A je, také je pravda, že lepší je někdy nepřítelem dobrého. Čili musíme teď v tom udělat reálný pokrok, tak aby občané země evropští občané nám potom mohli dát důvěru a um, souhlasit se schválením této dohody. Děkuji. Děkuji. A to je konec.